liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegyně, kolegové, srdečně vás vítám. Srdečně vás vítám, vážené kolegyně a kolegové, na dalším zasedání našeho výboru. Již včera i dnes jsme spolu debatovali a dnes eh, odpoledne jsme eh, vlastně odsunuli projednávání bodu 10, to jsme řekli již včera, tak máme před sebou body 11 a 12, zabezpečení dodávek zemního plynu. Eh, chtěli bychom to také oddělit. To znamená, nejdříve se budeme zabývat otázkami dopadu a těch eh, předcházejících eh, debatách nastaly takové situace, že jsme neměli dost času na to, abychom se zabývali také tou otázkou, eh, z čeho vychází posuzování dopadu, zda tam jsou otázky, okolnosti a podobně. V druhé části potom bychom měli hovořit konkrétně o návrhu komise. Za komisi eh, vítám eh, generálního ředitele DG Tren, eh, kolegu Rüte a zástupce dalších oddělení. Pan Rüte nejdříve udělá krátký úvod a potom pan Vinua nám vysvětlí eh, analýzu dopadů eh, v detailu a pak budeme hovořit o nařízení. Pane eh, Rüte, mm, srdečně vás vítám, můžete začít. Děkuji srdečně, pane předsedo. Já budu hovořit anglicky, ale velmi rád pak budu také reagovat německy výsledky. Já vám dám velice stručný úvod k práci, který, kterou jsme prováděli eh, na nařízení o bezpečnosti dodávek. Chtěl bych začít politicky. a chci říci, že nejlepší hodnocení dopadu, které mohlo být provedeno, byla ukrajinsko-ruská krize na počátku roku krize, kde do určité míry jsme na všech úrovních dobře spolupracovali. Byla to spolupráce, která byla však prováděna v zákonném váku, tedy nebyly pro ně žádné nezá, zákonné předpisy. Byla to spolupráce mezi podniky, mezi členskými státy, také na regionální úrovni a byla to také spolupráce společností členských států a Evropské komise. Musím říci, že nemáme zde žádné zákonné předpisy, a museli jsme však udělat celou řadu rozhodnutí a také jsme museli provést různé nástroje, ovšem bez zákonného základu, například rozmístění monitorů, monitorovacích nástrojů v Ukraji, na Ukrajině, stejně tak jako těsná spolupráce na úrovni šéfů států a vlád. A toto nás přivedlo k tomu, abychom urychlili předložení návrhu o návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek a také jsme zpracovali podrobné hodnocení dopadů. Moje zkušenost s hodnoceními dopadů je taková, že my často dlouho pracujeme na těchto hodnoceních a, a připravujeme lepšího rozhodovací proces. A to, protože pak můžeme pracovat na základě čísel a faktů, které musí být vyhodnoceny a zpracovány. A potom Díky tomu se urychlí také rozhodovací proces. A já bych vám chtěl navrhnout, abychom vám dali rychlý přehled hodnocení dopadů. Potom zodpovíme vaše eventuální dotázky a potom přejdeme k prezentaci nařízení jako takového. Děkuji vám srdečně a pan Hevinma. Děkuji, dámy, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych s vámi velice stručně chtěl projít hodnocení dopadů. A jak již bylo řečeno, tak nejlepší hodnocení e, dopadů bylo onou formou krize. V lednu došlo ke krizi, která jasně ukázala, že došlo k přerušení dodávek na Ukrajině a toto také vedlo k různým reakcím v rámci EU a je velice zajímavé tyto reakce prostudovat. Protože hodnocení dopadů je ovlivněno situací v lednu. Spojené království nebylo tolik dotčeno a proto potom tekl Eh, plyn ze Spojeného království do Evropy, tedy na kontinent, aby se doplnily ony dodávky. Takže tady vidíme, jak byla zasažena Evropská unie, což je celko, celý společný trh na evropské úrovni. Také jsme viděli, že bylo dotčeno 12 členských států přerušením dodávek a také země na západním Balkánu. Některé byly stoprocentně dotčeny, tedy vůbec nebyly žádné dodávky do těchto zemí. V některých zemích bylo zkrácení dodávek o 20 až 25 takže tady vidíte, že mírnější dopady byly ve větší vzdálenosti od Ukrajiny, ale střední a východní Evropa byla dotčena velice silně. Byly to dva týdny, kdy jsme nedostávali dodávky, 20 celkové dodávky bylo dočeno. A vidíme také, že společný trh je velice dobrým nástrojem pro dodávky a viděli jsme celou řadu výhod. Viděli jsme také, že podniky krátkodobě se byly schopny dohodnout, například, že některé podniky zaskočily na poslední minutu a e, mohly dodávat. Některé země byly velice dobře připraveny, měly velice dobře zpracované krizové plány. Také jsme viděli koordinační skupinu na úrovni úrovni EU, která velice dobře spolupracovala se zástupci průmyslu a také s členskými státy, tak aby všichni pochopili, co se uh, stalo a abychom společně zpracovávali rozhodnutí. Také komise s touto koordinační skupinou uh, spolupracovala. Viděli jsme tak také e, výhodu obráceného toku. To znamená, že některé e, plynovody mohou fungovat jak ze západu na východ, tak z východu na západ. A to jsme viděli v Řecku, Bulharsku a také v České republice. Také jsme viděli, že Eh, například nejvíce dotčená postižená země bylo Bulharsko. Také jsme viděli věci, které nefungovaly. Máme zde také nefungující infrastrukturu, která prostě přestala fungovat. Také jsme viděli, že některé země nebyly tak dobře připraveny na to, aby čelili krizi a ty zaplatili tu velkou cenu. Také jsme viděli, že výměna dat a transparentnost nebyly schopny přímo řešit tuto situaci. Také jsme viděli nedostatek přeshraniční spolupráce, především těch případech, kde neexistovala dobrá krizová opatření a druhá strana špatně spolupracovala. Také jsme viděli kontraproduktivní národní ze opatření. To byly unilaterální opatření, která měla velice škodlivé dopady na sousední země. Také jsme viděli, že byla velice malá nebo neexistující solidarita mezi členskými státy, členské státy neměly žádné veřejné dohody o vzájemné pomoci. A také jsme viděli, že byly nedostatečná hodnocení dopadu. A to je tedy efekt dopad celkové krize z ledna. A celkově Komise pak dospěla k názoru, že musí připravit hodnocení dopadu a připravit také novou strategii. Protože právě v lednu vznikla tato krize a my ji chceme v budoucnosti předejít. Také jsme zvážili pět možných strategií. Za prvé, jedna možnost že nebude žádná nová politická akce, tedy status quo. Za druhé je lepší vynucování a provádění směrnice 2467 a za třetí dobrovolný přístup ze strany průmyslu, za čtvrté revize směrnice 67 a za páté nařízení o bezpečnosti plynových dodávek. A podíváme-li se na možnost číslo jedna, takže jestliže by se vůbec nic nezměnilo, to by znamenalo, že bychom spoléhali na třetí balíček vnitřního trhu, tak jak byl schválen letos v červnu a také bychom viděli, co nám může přinést e, ekonomický balíček oživení a co nám také mohou přinést revize ten ale my jsme si řekli, že jestliže se rozhodneme pro variantu číslo jedna pak nevznikne žádná jasná zodpovědnost za bezpečnost dodávek, nebudou také stanoveny žádné jasné standardy a budou zde také chybět podněty pro investice do infrastruktury a také, že tady nejsou žádné specifická opatření pro koordinaci v kritických situacích a nevznikl by žádný mechanismus solidarity. Druhá možnost to znamená lepší provádění směrnice 2467 Podíváme-li se tedy na současnou směrnici, tak by se využídala. My jsme také zpracovali zprávu o této směrnici, což je eh, také bylo zveřejněno v červnu a zjistili jsme, že tato směrnice by vedla k velkým rozdílným standardům, které by aplikovaly členské státy. Pouze deset členských států mají krizová opatření a mají také národní krizové plány. Že tato směrnice také nepožaduje žádnou koordinaci a tato směrnice také nestanoví jasnou eh, zodpovědnost a úlohy jednotlivých aktérů a také jsou zde nedostatečné požadavky na monitoring. Takže jestliže bychom chtěli provádět tuto směrnici eventuálně i lépe, tak by to nevedlo ke kníženým výsledkům. Ke třetí akce je dobrovolná akce ze strany průmyslu, tedy odvětví. Je jasné, že průmyslové odvětví je mimořádně důležité a také tržní aktéři jsou ti, kteří vlastně vdechují trhu život. Takže za prvé jsou to operátoři, kteří eh, spravují infrastrukturu, anebo jsou to dodavatelé. To znamená, že my jsme si řekli, ptali jsme, kladli jsme si otázku, zdali můžeme také eh, spoléhat pouze na fungování trhu. My eh, víme, že transportní sítě také si mohou vzájemně vypomoci, také regulátoři, kteří existují, mohou dělat celou řadu věcí a je, byla tady také iniciativa plynárenského prů, plynového průmyslu z Berlína června 2009 ale viděli jsme, že tato dobrovolná akce průmyslu by nevedla k integrovanému přístupu pro bezpečnost dodávek, protože také by se nevytvořily společné standardy, které jsou nutné pro vytvoření solidárního systému a bezpečnost dodávek. Nakonec, jako veřejná záležitost, je propojená se zodpovědností státu. A například Francie vám řekne, že bezpečnost dodávek je opravdu výsadou státu. Je to přímo srdeční záležitost státu, takže třetí možnost polehat se na průmysl není možné, musíte všechny propojit navzájem. Potom možnost čtyři, to je revize směrnice o bezpečnosti dodávek plynu z roku 2004. My jsme jasně viděli, že je třeba tuto směrnici revidovat a také jsme viděli, že je nutné přizpůsobit rámec pro bezpečnost dodávek eh, eh, novému regulativnímu regulačnímu rámci. Ale to také je propojeno s úlohou průmyslu. Samozřejmě Průmysl musí být plně zapojen do procesu, ale směrnice je zacílena pouze na členské státy a toto vede k dlouhým transpozičním prováděcím obdobím, než také tato směrnice se dostane do legislativy členských států. To by mohlo vést k velkým rozdílům mezi členskými státy. A nevedlo by to také k duchu důvěry a solidarity, které jsou velice důležité určité články systému, jestliže budeme muset takovéto krizi znovu čelit. A jestliže by členské státy měly rozdílné standardy, pak by se nevytvořily stejné hrací podmínky či pravidla hry pro všechny. A podíváme-li se na možnost číslo pět, tak vidíme, že takovýto nástroj by vyjasnil standardy a také by vytvořil konzistentní standardy a závazky po celé Evropě, což je důležité. My jsme také viděli, že reálné scénáře, tedy viděli jsme, že takováto situace, která vznikla také v lednu, volá po určité harmonizaci a nařízení by mohlo být aplikováno na jednotlivé aktéry, na dodavatele, také na přepravní systémy a také by poskytovala pevný základ pro spolupráci, což je velice nutná věc. Toto nařízení by také mohlo říci, do jaké míry se má zapojit eh, společenství a také by e, nařízení odstranilo rozdíly mezi jednotlivými státy. To je pět možností, které jsme zkoumali také hodnocením dopadu a sice především na základě lekce, kterou nám udělil život v lednu 2009. Takže to jsou důsledky, které jsme mohli vyvodit. Je důležité, vidět všechno v určitých souvislostech a já bych nyní ukončil svou prezentaci a nyní můžeme zahájit diskuzi, pane předsedo. Děkuji vám srdečně. To byla tedy prezentace posouzení dopadů a nyní máte možnost klást otázky k tomuto posouzení dopadů, aby byly některé body ještě blíže vysvětleny nebo doplněny určité skutečnosti. Myslím si, že bychom měli mnohé prodiskutovat. Hlásí se pan Vidal Quadras. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu generálnímu řediteli za prezentaci tohoto posouzení dopadů. Tedy o těchto zákonodárných postupech zajišťujících zabezpečení dodávek zemního plynu. Mám takový dojem, po té, co jsem si vás vyslechl a po té, co jsem si také přečetl dokument, mám takový dojem, že nařízení, o kterém máme diskutovat, bylo absolutně nezbytné. Je to zákonodárný akt, který není výsledkem nějakého náhlého nápadu komise, nýbrž vyplývá z nezbytnosti. Na základě toho je samozřejmě možné si položit celou řadu otázek. A jedna věc mě zajímá obzvlášť silně. Rada, která je naším partnerem při vypracování zákonných textů, má určité obavy, které se vyjádřily a to by mohlo být druhým určitých potíží při celém postupu. Posouzení dopadů také provádí kvantitativní posouzení nákladů spojených s prováděním této rovnice N-1 v jednotlivých státech. A to přesto, že vlastně jazyk této analýzy je velmi obezřetný, velmi zdrženlivý, ale přesto se zde odhaduje, že pokud toto nařízení začne platit, a až začne platit a Eh, proto aby se eh, také zohlednily všechny previze, budou náklady pro členské státy nejednotné. Některé členské státy budou mít vysoké náklady eh, spojené s přizpůsobením a některé jiné státy toto pořídí levněji. Takže se chci zeptat, nakolik se věří komisi v tom smyslu, že tato různorodost nákladů pro jednotlivé eh, členské státy povede k potížím ve smyslu přijímání nařízení a jaký typ mechanismu, solidarita, financování, jaké mechanismy by bylo možné použít pro to, aby eh, nenastaly výhrady určitých členských států, tedy především těch, které by nesly vysoké náklady. Děkuji. Eh, možná, že ty otázky necháme rovnou zodpovědět. pane Rüte, prosím. Rád. Of, uh... Já bych eh, také chtěl eh, v rámci toho posouzení nákladu indikátoru N-1 v souvislosti s tím existuje také už tabulka a tam jsou eh, zapsány eh, náklady pro jednotlivé členské země, kdyby realizovali scénář N-1. A tato tabulka byla vypracována na základě dostupných informací. My v této chvíli zháníme ještě doplňující informace, nicméně z té tabulky je už zjevné, že ta eh, druhá část, eh, která už trvá několik měsíce, měsíců, tedy plán hospodářské obnovy, tak i ten ukazuje, že eh, se je, je třeba tedy se dostat na stav e minus jedna tam, kde sud není. To znamená, pokud se to podaří realizovat, ty programy, které mají dvě státy, tak ten stav N-1 eh, bude překročen. Druhá věc, v nařízení se počítá s regionální spolupráci. spoluprací. Čím více budeme mezi členskými zeměmi spolupracovat, tím to bude celé levnější. Eh, pokud eh, členská země bude chtít se dopracovat na standard N-1 sama, tak eh, bude to dražší, než když například Bulharsko a Řecko, kdyby pracovali společně. To je dáno eh, možností komplementarity národních infrastruktur a je de facto eh, těžko předem odhadnout, jaký by ten rozdíl v nákladech byl úplně přesně, ale Ehm, určité odhady tady jsou. Máme to taky tady na jednom z těch slajdů. Děkuji pan Šimaňský jako dalším. Děkuji vám. Ehm, tak to nařízení ehm, počítá s dvěma lety na to, aby se s obou směrnili stávající plynovody. To tedy není mnoho času vzhledem k tomu, že to budou investice, které nebudou mít okamžitý ekonomický efekt. Čili e, tady já se chci zeptat, zda se počítá s tím, že by zde mohla vstoupit do, hrom, do hry veřejná finanční pomoc. E, případně e, pro, pokud to budou financovat stávající podniky, to jsou komerční firmy, tak to pod ně bude znamenat eh, ztráty ekonomicky viděno. Eh, takže jestli by se počítalo s nějakou kompenzací pro ně, eh, zřejmě tedy kompenzace samotných tarifů to nevyřeší, bude se to muset promítnout do cen plynu. Také se zdá, že onen Eh, výjimečný stav eh, v případě výpadku eh, dodávek plynu, že by měl být možnost tento stav vyhlásit i v případě, že je postižena jenom jedna členská země a možná, že Evropská komise by měla mít kratší čas než pouhých, než celých sedm dní na vyhlášení tohoto stavu nouze. A další věc, nejlepším způsobem eh, eh, regulace toku plynu mezi členskými zeměmi. Eh, toto je komplexní otázka a de facto by to mělo být pojímáno v souvislosti s různými externími zdroji plynu. Děkuji vám. Já bych nyní poprosil komisi o odpověď a prosím, eh, kdybychom se soustředili pouze na ten impact assessment, eh, teprve, teprve v druhé fázi bychom se zkusili eh, soustředovat na to nařízení a jeho realizaci. Zkusme to takto rozdělit. Není to obvyklé, ale zkusme to, prosím. Pan Rujte. Pane Šimaňský, já bych se pokusil odpovědět na to, co jste se ptal. Tak především Eh, ten reverse flow, neboli eh, možnost, aby to mohlo proudit potrubím tam i zpět, tak eh, to de facto stojí méně, nežli obecně by to mělo být nějak 1 až 5 milionů. Také v plánu hospodářské obnovy jsme počítali s nějakými 80 miliony právě na obou směrnění eh, toků v současné infrastruktuře, čili tady jsou eh, na to peníze navíc. Otázka, eh, o jakém počtu jste hovořil. Čili kdy má de facto smysl eh, sahat k obrácení proudu? To nemusí mít smysl vždy eh, například eh, samozřejmě, že z východní hranice Polska směrem na východ obracet tok nemá za stolik smysl. Ale to Eh, samozřejmě je třeba eh, vidět tak, že je tady i ta možnost, že se řekne tam a tam není třeba instalovat eh, tu možnost obrácení toku. V procesu debat a zkoumání se určitě budeme muset zabývat také prostě výjimkami z těch obecných pravidel, z toho obecného trendu. Pokud se týče státní pomoci na podporu budování obrácení toků, eh, vzhledem k tomu, že jde zde o závazek eh, jaksi veřejný, veřejné bezpečnosti, tak to bude něco jiného než poskytování eh, pomoci mm, de facto jenom podniku na nějaký na nějaký ziskový projekt nebo finanční projekt. Nicméně počítáme také s tím, že náklady eh, na zavedení, tedy na to zvousilnění toku, eh, by se mohlo promítnout do tarifů. Ano, to jsou prostě eh, určité prvky, které jste zmínil a které už jsou v článku 6 odstavec 5 tohoto nařízení. Ale Eh, já eh, cítím, že zatím je ještě řada dalších otázek, ovšem ty budou teprve předmětem jednání. Děkuji vám, pan kolega Svoboda. Děkuji, já mám jedinou otázku. Vy jste, pane Rýte, zmínil eh, souvislost mezi plánem obnovy Eh, příslušnými opatřeními z tohoto programu a mezi tímto nařízením. A samozřejmě eh, se dopady realizace tohoto nařízení sníží, pokud to dáme do souvislosti a pokud použijeme prostředky z plánu obnovy. Eh, my jsme o tom debatovali, my jsme byli daleko skeptičtější, než rada a komise stála někde uprostřed. Dnes tady byla paní komisařka Redingová, která říkala, že je velice nespokojená s tím, jak členské země eh, v některých eh, oblastech neinvestují a ani nevynakládají prostředky, které jsou k dispozici. Eh, to se týkalo hlavně broadbandu. A vy říkáte spíše naopak, že, e, nebo rada říká, že země e, to prostě předvídají a mají nachystané plány a všechno tedy je v pořádku, ale mě zajímalo mě, jak to vidíte vy. Jak vidíte vy aktivitu členských zemí? Pan Rujte? Já samozřejmě e, nemohu vám tady předložit úplně přesné výsledky analýzy, eh, která ještě není uzavřena, ale já jsem se eh, vsadil, že 70 prostředků, které máme k dispozici, lze vynaložit velice rychle a já pořád ještě věřím, že tu sázku vyhraji. Eh, otázka zazněla, o co se tady sázíte? Odpověď o peníze ne. Máme k dispozici skvělé prostředky, eh, pokud se týče třeba eh, energie větru a CCS, tak to už jsme se dostali kousek dál, ale eh, v principu lze říci, že tvrdá práce, kterou všichni odváděli celou dobu i během léta, se vyplatí. Tak to je dobrá zpráva a no, my si teď počkáme na Eh, konkrétní číslo. Pan kolega Březina. Eh, děkuji za slovo. Já bych především chtěl za návrh tohoto nařízení komisi poděkovat, protože ho zhledávám jako vysoce užitečný. Podle mě je absolutně nezbytné eh, podřídit všechno tomu, abychom plnili bezpečnostní kritéria N1 a z tohoto požadavku by se za žádnou cenu nemělo odstupovat Eh, mluvilo se tu o nákladech na vyřešení této tzv. rovnice n one nebo n one eh, já bych měl dotaz které všechny možné mechanismy eh, je z úrovně evropské unie možno použít na pomoc zemím které v tomto směru mají největší deficit. je to citlivá otázka protože tady vstupujeme do tržních vztahů a e, tržních sil. E, a jenom takováto otázka na komisi, jestli si myslíte, že navržené nařízení bude postačovat pro e, boj například s příští krizí takového charakteru, jako jsme měli nyní na začátku roku. Jsme samozřejmě na citlivém poli, kdy energetický mix je a energetická politika neexistující energetická politika eh, je v rukou jednotlivých zemí ale jestli nejsou ještě další opatření eh, která by se dala navrhnout abychom takovému krizovému stavu jaký byl na začátku roku co nejvíce předešli. děkuji. Pane Rüte. Um, Pane Březino, jestli mohu to říci, tak se domnívám, že nařízení bude jedním z nástrojů. Nemyslím si, že nařízení vyřeší vše. Měl jsem to potěšení, že jsem také spolupracoval v posledních čtyřech letech s panem Bíbalskem při rozvinování evropské energetické politiky a když jsme začali, tak to bylo v roce 2006, to byla také plynová krize a tenkrát jsme diskutovali s parlamentem o transevropských sítí pro energii a my jsme se tenkrát všichni shodli, že tyto sítě by měly být soukromně financovány a to říkali jsme si, že 140 milionů na 7 let budou dostatečné peníze do infrastruktur. A všichni jsme se však poučili, a také nyní máme před sebou plán obnovy, nebo který už realizujeme. A zjistili jsme, že opravdu někdy je smysluplné veřejně, z veřejných peněz financovat infrastrukturu a v budoucnosti se bude konat také debata o budoucí evropské infrastrukturální politice, o energetických sítích a také celá otázka o transevropských energetických sítí bude také ovlivněna bezpečnostním aspektem. A to bude trošku jiná dimenze než to, co děláme nyní. My musíme bránit standard N-1, ale já se nedomnívám, že nařízením bychom měli mobilizovat další finanční prostředky. Děkuji. Srdečně děkuji. Pan Vogen. Uh, uh, uh, děkuji, pane předsedo. Stejně jako většina dalších poslanců se domnívám, že tato záležitost tu nemůžeme přenechat pouze trhu, proto si myslím, že nařízení je dobrá věc, ale máme tady dva problémy. Za prvé musíme vyjasnit pravomoci komise a členských států v případě krize. Jinými slovy, co budou dělat členské státy a kdy se bude zapojovat komise. Mě by zajímalo, zdali komise do, o tomto tématu také se vyjádří v rámci nařízení. Pane Rüte, prosím. I, um, want to underline... Já bych chtěl potrhnout, že ten eh, přístup, a my už jsme o tom debatovali, přístup eh, v tomto nařízení je takový. My zaprvé říkáme, že zabezpečení dodávek je dáno především konstrukcí společného trhu. Za druhé se opírá o preventivní akce, preventivní kroky, což znamená analýza rizik, a e, vhodné struktury, to je daleko důležitější než e, potom naše reakce na krizi. Ale samozřejmě, že jakmile budeme znát posouzení rizik a budeme mít e, nouzové akční plány celkové i regionální, tak budeme potřebovat se připravit na akce na různých úrovních, různé akce na různých úrovních. Či nejdříve Unie, pak členské země. Samozřejmě nejlépe, kdyby eh, také regionálně spolupracovali. Čili nejdříve regiony, potom členské země, eventuálně spolupráce mezi nimi a teprve na poslední úrovni nejvyšší by byla akce na úrovni společenství. Čili my, to je článek 10, my máme eh, reakce společenství v případě ohrožení ale samozřejmě, že eh, to bude teprve navazovat, respektive reagovat na nouzová opatření, která budou přijata regionálně nebo národně. Protože to v podstatě se osvědčilo během minulé plynové krize. Čili všichni aktéři prostě budou muset nějakým způsobem spolupracovat a to je jasně řečeno v článku 3 návrhu nařízení kde se hovoří o různých aktérech, příslušných orgánech, eh, včetně tedy eh, průmyslových podniků, eh, klientů a tak dále. Děkuji. Teď ještě mám tady dva dotazy, mimo jiné sebe. Čili to všechno jsou otázky, které se týkají posouzení rizik, posouzení dopadů. To, teď se zabýváme tady tím tak pan Suza Wagner. Ano, děkuji, pane předsedo, jen stručně. Děkuji nejdříve za eh, velmi jasné prezentace tohoto problému a za druhé také chci říci, že mám takový dojem, že přijetí nařízení je absolutně nezbytné. Také i když bychom měli tedy určité pochybnosti o představách určitých států, o postupu, když nevíme, jak co řešit, tak prostě přijmeme nařízení, takže i v tomto světle, eh, ale domnívám se, že nařízení je mnohem efektivnější než eh, směrnice. Směrnice by byla velmi komplikovaná ve svém provádění v jednotlivých členských státech. Vedlo by to k mnoha diskuzím a jednání. Toto nařízení, a já bych si to přál, aby toto nařízení bylo dostatečně flexibilní ve své formulaci, aby nejrůznější stanoviska členských států byla skutečně zohledněna. Situace španělská ohledně závislosti v oblasti energetiky je zase jiná než eh, ve střední, v zemích střední a východní Evropy. To mi leží na srdci také po té, co řekl pan Vidal Quadras. Neřízení ano, ale musí být pružné, tak eh, aby velmi rozdílná situace jednotlivých členských států mohla být zohledněna. Děkuji. Pane Rüte, prosím. Eh, if I'm Velmi rychle a stručně. Tak my potřebujeme nařízení, které bude zohledňovat specifickou situaci všech členských států. My jako komise se snažíme pomoci a dále posílit, zintenzivnit regionální spolupráci. Chtěl bych vám dát jeden příklad z oblasti zásobování elektřinou. Velice těsně spolupracujeme s evropským koordinátorem a snažíme se také docílit toho, aby španělské ostrovy již nebyly izolované. Máme zde celou řadu elektrických projektů a také členské státy budou spolupracovat regionálně, aby tento problém nedostatku elektřiny na ostrovech odstranili. Pan Angles? Grazie, presidente. Sarò, sarò brevissimo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Stílíme nezbytnost mít nové nařízení, to je skutečně závažný problém. A hned následuje má otázka. Sice chtěl bych vědět, jak vypadá ona část solidarity a spolupráce. Jsou to vlastně dva cíle, které jsou eh, před námi a jak to tedy vypadá s efektivitou, s účinností jednotlivých opatření, jaká opatření mají být eh, učiněna, aby se vše konečně zrealizovalo. Myslím si, že je skutečně nezbytné reagovat na akutní krizi na základě eh, těchto jednotlivých opatření. Pane Rüte? Yeah. If I, uh, uh... E, pokud jsem vám správně rozuměl, je třeba zajistit solidaritu, ale také je třeba zajistit odpovědnost. Čili solidarita nemůže existovat bez odpovědnosti. A já si myslím, že toto je princip, na kterém jsme se pokusili vystavět toto nařízení. Každá členská země má své povinnosti, svou zodpovědnost a zároveň eh, se podílí tak či onak na solidaritě. Přičemž ta solidarita může být eh, celounijní, ale také regionální. Do jisté míry to eh, v podstatě navazuje na předchozí otázku. Eh, nemusí mít vždy smysl snažit se zorganizovat celoevropskou solidaritu a proto také mechanismy, které jsou zabudovány do tohoto nařízení, umožňují regionální solidaritu. Doufám, že jsem odpověděl na to, co jste se ptal. Děkuji, já mám pár drobných otázeček, možná nejsou tak důležité, ale patří Eh, do, toho, do té kategorie dopadů. Já jsem si všiml, pane Rujte, že se v tomto posudku rizik příliš nehovoří, nebo skoro vůbec nehovoří o roli podniků v krizi. Eh, pokud eh, jsem tomu správně rozuměl, tak kroky, které podnikaly tyto podniky v období krize, byly hodnoceny poměrně pozitivně. Protože to vlastně souvisí s otázkou, kdy a jak s kým hledat řešení. Druhá věc, my jsme u tohoto postupu používali pravidla z roku 2004, čili zdá se, že ona v podstatě možná stačila. Nebo zeptal bych se tak, eh, v kterých aspektech, v kterých místech eh, tato pravidla z roku 2004 nestačila. Vy jste sice za jejich použití vyřešili problémy, které nastaly, ale v podstatě kde jsou ještě slabá místa nebo mezery. Čili abychom eh, se dokázali více zaměřit. Jaké následky by mělo to, kdybychom eh, měli další plynovody, ten eh, v Podbaltém, případně Nabuko a tak dále. Prostě alternativní, alternativní zdroje. Eh, jsou tady, je to problém, který by k tomu mohl přispět? Dále, vy jste eh, říkal, že eh, průmysl eh, jaksi měl hodně dobrovolných iniciativ, ale vy hovoříte, že prostě ty jejich iniciativy nebyly vhodné, nebyly dostatečně dobré, ale ne, nenašel jsem žádné zdůvodnění tady to. A poslední otázka, myslím, že také je docela důležitá, Týká se tedy, jak de facto stanovit náklady na obrácení toků. To znamená, že tady by členské země eh, investovaly do zabezpečení, do zajištění bezpečnosti, ale ne pro sebe, ale pro jiné členské země. To znamená, jakým způsobem lze potom poměrně rychle eh, ty náklady získat zpátky. Je to spíše v té členské zemi, která investuje, nebo v té, která z toho bude mít eh, prospěch? Děkuji. Eh, Pane Royal, vy tady kladete otázky, o kterých říkáte, že jsou to takové otázky, které nejsou příliš významné, ale to jsou otázky, které jsou skutečně významné a pokusím se na ně odpovědět. Za prvé úloha podniků. V plynové krizi Ukrajina a Rusko sehrály tedy podniky velice pozitivní roli. To jsme stále zdůrazňovali, ale podniky také mají své hranice a limity. A jestliže potom hovoříte s aktéry v jednotlivých podnicích, tak vám řeknou, že bylo strašlivé vidět, že v mnoha členských státech vůbec neexistovaly žádné krizové plány. A bylo také otřesné vidět, že některé členské státy reagovaly na krizi tak, jako kdyby žili na ostrůvku, plynovém ostrůvku a sice v tom duchu, když tedy by říkali, vůb, prostě nepustíme vůbec žádný plyn z naší země pryč, tedy nedávejte ho nikomu jinému. I když samozřejmě vždy je lepší spolupráce v případě krize, takže jednotlivé podniky měly velké potíže s převáděním plynu z jedné země do druhé, protože se do toho míchala politika. Takže to je odpověď na první otázku, na kterou bych mohl odpovědět ještě detailněji. Takže stručná odpověď by zněla společný trh. Myslím si, že tímto jsem také odpověděl z části na druhou otázky roku, pravidla z roku 2004, směrnice z roku 2004 nestačila, nebyla dostatečná. Také to můžeme dokumentovat na tom, když se podíváte, jak různé standardy byly transponovány v jednotlivých členských státech. To také je zpracováno ve zprávě, která dokumentuje, že tady existují velké aplikační nedostatky a velké mezery. Samozřejmě naše bezpečnost dodávek se bude zvyšovat tím, že se budou stavět nové plynovody, například Nabuko, plynovod pod Baltským mořem a všechno ostatní, co se postaví, zajisté přispěje k tomu, že se standard N-1 změní, protože budeme mít různé dodavatelské trasy, ale to však nemění nic na tom, že musíme reagovat na případné krize také na evropské úrovni. A proto se domnívám, že náš přístup, který jsme si zvolili, a to jsou tedy dobrovolný přístup. Nejdříve se dívat na to tedy postavit celou politiku na chování podniků a teprve tehdy na, zákl, na úrovni jednotlivých států a pak společenství. Takže vždy, jestliže se dokáže s určitou krizí, s určitými problémy vypořádat průmysl odvětví, tak je to to nejlepší. Před několika měsíci jsme diskutovali o otázce zásobníků plynu kde máme úplně jinou, kde máme úplně jinou strategii. Máme pro ropu úplně jiné formy zásobování a zásob. Takže nemáme pouze strategické plynové Zásoby jsme neskoumali, protože se domníváme, že prostě v oblasti ropy to funguje jinak. Pokud se týče obráceného toku, tím se budeme ještě déle zabývat. Vždy, když teče plyn jenom jedním směrem a potom by tekl tedy opačným směrem, tak Některé členské státy zřídí tento opačný tok, ale pak zákazník bude muset právě za tento opačný tok také zaplatit. My máme na toto také z části e, veřejné prostředky z programu hospodářské obnovy. A to vám mohu ilustrovat na Německu. V Německu německý spotřebitel, který by dostal, zaplatil tedy za plyn z Polska, který by tam přišel obráceným tokem, ale potom nizozemský zákazník Eh, by zaplatil tedy obrácený tok ze Spojeného království a potom směrem do Německa. Takže to je třeba všechno zohlednit, jak by se to vyrovnalo. Ještě tady mám jednu malinlinkou otázku. Pane Rojte, vy jste oprávněně poukázal na to, že existovaly členské státy, a to je také důležité pro pozdější odůvodnění, které šly až tak daleko, že si řekli, že si ten plyn nejdříve nechají sami pro sebe. Znělo to tak, jako kdyby to bylo několik členských států. Bylo těchto členských států více než dva? K tomu bych se veřejně nerad vyjadřoval. Děkuji vám za odpověď. Protože tato odpověď je důležitá proto, protože někdy se dělají eh, politická opatření, i když je, se to týká jenom málo lidí nebo málo států. A já, pan Svoboda, u plynu bychom se neměli tolik dívat na zásoby jako u ropy, ale je také dobré, když některé země mají větší zásoby plynu, to jsme také zjistili. Děkuji vám. Smím dát ještě slovo komisi, tak aby nám poreferovala o nařízení jako takovém. Takže nyní jsme u druhého, u dalšího bodu jednání. Okay, thank you very much. Uh... Děkuji. Takže pusme se do návrhu nařízení. Já bych se eh, pokusil tady zopakovat hlavní principy, na kterých spočívá. Tak především chceme zajistit to, aby trh eh, by aby se trh dokázal vypořádat po co nejdelší dobu s jakýmkoliv přerušením dodávek, poněvadž my vnímáme společný trh jako nejlepší garanci eh, zabezpečení dodávek, čili ať trh funguje, Takže eh, ten společný trh může fungovat pouze tehdy, pokud máme dostatečnou infrastrukturu, transparentnost, proaktivní řízení. A otázka je, jestli to všechno máme. A my jsme zjistili, že máme nedostatečnou infrastrukturu, která stojí v cestě eh, řádnému fungování společného trhu. Také máme určité potíže s transparentností. Ne všichni aktéři se chovají eh, nejlepším způsobem. Eh, takže tady eh, je možnost zlepšení. Dále eh, potřebujeme společné standardy pro zajištění dodávek. Jestliže máme společný trh, pak je důležité, aby celý průmysl, všechny podniky znaly pravidla hry. A společná pravidla bezpečnosti dodávek, to je jenom jedna část těchto celkových pravidel. Eh, my máme tady ten standard eh, N-1 a pak máme tady ještě další eh, pro další pravidla pro dodavatele plynu. Jedna z nejdůležitějších věcí je zajištění toho, aby posouzení rizik se odehrávalo na všech úrovních národní, regionální, evropské. Jakmile máme jasná rizika na základě tohoto posouzení rizik, tak flexibilita a subsidiarita tady eh, vstupuje do hry a volí se vhodné řešení regionální nebo jiné. A když to zhrnu v praxi, eh, co se vlastně žádá tady v tomto nařízení. Tak především je třeba Eh, mít posouzení rizik na základě společných standardů. To je to N-1, dále standardy pro chráněné eh, zákazníky, a to znamená, eh, že musíme je být schopni zásobovat 7 dní během zimy, případně 60 dní tam je při silné zimě. No, Eh, samozřejmě, že eh, ten sedmidenní eh, špičkový, špičková poptávka je jiná třeba v Španělsku a jiná v Lotyšsku. Samozřejmě to všechno musí být potom tato pravidla naplněná podle místních a regionálních specifik. Máme tři úrovně krize, prevenční plány, to je první. Druhá věc jsou eh, plány eh, nouzové nebo krizové a pak je eh, tři úrovně skutečné krize. Podstatné je, že všechny tyto úrovně musí existovat na všech třech úrovních, evropské, národní i regionální, a to je velice důležitá věc. To znamená, že celé Toto nařízení spočívá na přístupu, který je zde popsán. Samozřejmě, že náš návrh se opírá o článek 95, to znamená rámec společného trhu. Proč? Protože my chceme, aby společný trh byl tím nejlepším garantem bezpečnosti dodávek a aby byl schopen fungovat co nejdéle. A to znamená, pokud to bude, pokud to bude fungovat, tak nemusíme Eh, sahat k jiným opatřením, která by byla eh, na úkor trhu. Eh, preventivní kroky a krizové plány musí zahrnovat všechny aktéry, žádá se kooperace mezi všemi, to znamená veřejný sektor, zákazníci, výrobci elektřiny z plynu, ti všichni musí být zahrnuti do těchto plánů. Tento proces eh, musí být řízen jedním orgánem každé členské zemi. Čili eh, ten, eh, tento orgán by byl také zodpovědný za všechno plánování, krizové kroky a tak dále. To vše směřuje tedy k zodpovědnému přístupu, o který se potom může opírat solidarita. Čili každý do toho by měl být nějakým způsobem zapojen. My samozřejmě jsme přesvědčeni, že národní úroveň není dostatečná. To znamená, že eh, musí být, musí být, musí existovat regionální spolupráce. To chceme prosazovat. Eh, je třeba se zaměřit tedy na možnost sepsání eh, regionálních rizikových plánů či krizových plánů. No a samozřejmě eh, ty plány musí být jasné co do obsahu i co do kritérií, kdy se podle ní začínáme řídit, ale samozřejmě také eh, tyto plány by měly být předloženy komisi eh, ke kontrole a e, týká se to příslušných agentur, které zde máme vypsané. Také navrhujeme posílit skupinu koordinace e, plánování zásob, e, tedy zásobování plynem. Indikátor N-1. Já se domnívám, že to si vyžádá trošku podrobnější vysvětlení. Je to známý princip z elektroenergetiky, je to základní technické pravidlo. Nicméně v některých zemích, například ve Španělsku, se aplikuje také na plynárenství. A tento indikátor znamená, že pokud selže největší infrastruktura, pak zbývající infrastruktury musí mít dostatečnou kapacitu na to, aby pokryly veškerou poptávku po plynu. Toto je indikátor, který se musí opírat o řadu dat, eh, která souvisí s kapacitou plynového systému dopravních cest i zásobníků některé eh, země mají třeba terminály LNG, mají domácí těžbu, mají domácí eh, dostatečné eh, zásoby, pak mají k dispozici několik vodů, které mohou zaskočit. Pak jsou ovšem jiné, které spolehají pouze na jediný plynovod, to znamená, že samozřejmě ten, kdo má složitější infrastrukturu nebo eh, příliš závislou, tak je samozřejmě eh, v horší situaci. Takže to N-1, to znamená, že v každé členské zemi to znamená něco jiného. Čili toto je opět, eh, se vracíme k té problematice z odpovědnosti a solidarity. Tento indikátor N-1 lze vypočítávat na národní, na regionální i na celoevropské úrovni, čili je úplně lhostejné na jaké úrovni a e, podle toho se dojde k určitým závěrům, jak nejlépe e, zmírnit rizika. Českým zemím samozřejmě nabízíme možnost, a pokud říkám členským zemím, tak samozřejmě všem aktérům na plynovém trhu. My tady navrhujeme pomoc při hledání a navrhování těch nejlepších řešení nebo těch správných řešení. To znamená, tam to může být eh, zlepšení, zvětšení zásobníků, jinde to můžou být eh, obrácený eh, tok nebo další zdroj, nebo eh, nový kontrakt se s dalšími, s dalšími dodavateli. My jsme tedy eh, provedli simulaci toho indikátoru N-1. Eh, je to založeno na nám známých datům, datech. Máme tady vlastní i máme od společnosti IHS. My těch dat možná nemáme dostatek a to je samozřejmě důležité, důležitý prvek je třeba, abychom měli teda co nejvíce a co nejlepší. No ale na základě těch dat, které máme, jsme provedli tyto simulace a zajímavé je začít úplně vpravo. Tady vidíte, že když n-1 Eh, uplatníte na celou Evropskou unii, tak eh, Unie jako celek je na tom poměrně dobře. Máme velkou diversifikaci, máme hodně eh, vstupních bodů plynu na naše území, ale když to potom rozložíte na členské země, vidíte, že některé jsou na tom hůř než jiné. My samozřejmě bereme současná data, to jsou ta modrá, a simulovali jsme také jaká by byla situace, kdyby se projekty v rámci eh, plánu obnovy toho schváleného, k čemu by tady vedly. To jsou někdy propojovací, eh, propojovací eh, plynovody, případně reverse flow nebo další nové plynovody. Takže vidíme, že u některých členských zemí by to velice zlepšilo situaci. Eh, musím říci, že N-1 není mechanický systém. Nejlepším příkladem je Finsko. To je země, které má jeden jediný plynovod z Ruska a pokud to někdo zastaví, tak jsou bez plynu. Nicméně Finové jsou si toho vědomi a eh, Finové tedy zavázali všechny spotřebitele, aby byli schopni eh, přejít na jiné palivo. To je povinnost. Takže taky to si zařídilo Finsko, čili a takto se Finsko také může zachovat. Ale to je výjimečný případ. Eh, nicméně je vidět, že tady funguje také princip subsidiarity. Finsko to dělá prostě po svém. Takže dimenze na celoevropské úrovni. Eh, někteří se ptají tedy, eh, jaká je zde role eh, společenství. To, že může nastat taková situace, jaká tady byla v lednu, tak to mm, nemusí okamžitě vést k akci na straně společenství, tedy které reprezentuje komise. A pokud by to nastalo, pak tedy eh, roli komise bude zajistit to, aby eh, jednotlivé třeba národní nebo regionální mm, krizové plány brali v úvahu také zájmy sousední regionu a podobně. Čili samozřejmě, že jak si ta koordinace potom eh, to celé zlevní. Ve všech procesech, které se tady odehrávají, tak společenství vždycky bude mít nejméně konzultační roli. Um, jsou tady další ustanovení, ale například eh, ve výjimečné situaci může komise požádat členskou zemi, aby eh, upustila od určitých kroků, protože by mohly poškodit eh, sousední zemi. To je eh, docela silná pravomoc, ale v podstatě je možné prosadit to, aby jednostranné kroky nepoškodily sousedy. Samozřejmě u velké krize by to mohlo být velice užitečné. Pokud se týče obrácení toku, je jasné, že toto vnáší do plynovodu větší flexibilitu. My jsme viděli, že e, východní části Evropské unie jsou, e, jsou zásobovány plynovody, kde, se, kde plyn proudí z východu na západ a mnohé tedy e, nemohou to obrátit a nemohou využívat náhradní dodávek ze západu směrem na východ. Eh, my jsme tedy viděli, že během dvou týdnů eh, Češi a Slováci byli schopni otočit eh, proudění v potrubí něco, s čím se původně nepočítalo. Takže jim se to podařilo skutečně během dvou týdnů realizovat a Slovensku to velice pomohlo. Bulharsko a Řecko také v poslední den krize už také bylo možné E, bylo už možné e, zásobovat Bulharsko plynem z Řecka, e, které jinou možnost nemělo, tedy Bulharsko. Čili je vidět, že tady jsou různé možnosti a my máme studii, kterou máte k dispozici o dopravě plynu v Evropě a my jsme identifikovali 43 projektů, které by zlepšily eh, bezpečnost zásobování v rámci Evropské unie. Jsou to malé projekty většinou od 1 do 5 milionů, což je skutečně eh, relativně levné ve srovnání třeba s těmi novými plynovody, o kterých se hovoří, kde jsou náklady ve stovkách milionů přímenším. Takže Eh, ty projekty, které zajistí možnost posílání plynu opačným směrem, ty jsou velice důležité a velice um, jaksi efektivní. Eh, ať sáhneme k tomu či onomu řešení, musíme vždy se také olížet na náklady. Já tady mám několik map ještě na závěr, kde mohou pomoci právě ty projekty Reverse Flow. Tady je vidět, které, kterým zemím by to mohlo prospět. Ty šipky eh, vidíte, to je ten obrácený tok eh, ze západu na východ, tak, na východ, tak by to skutečně eh, velice pomohlo zemím, které byly postiženy nejvíce, nebo v lednu, tedy letos v lednu a jihovýchodní Evropa, tady je to velice podobné. Čili eh, možnost eh, obracet tok mezi eh, rumunském, bulharském a řeckém, to by také mohlo řešit skutečně významné výpadky plynu směrem z Ukrajiny. No pak tady máme další příklady pro Balkán a pro Řecko. Čili to dokládá, že lednová krize také přiměla průmysl, aby zauvažoval, jak dělat věci jinak, případně jak eh, implementovat velice rychlá a účinná opatření. Takže je vidět, že mnohé skutečně bylo učiněno a že jsme se poučili. Eh, průmysl tedy skutečně se snaží eh, předem změňovat možné budoucí krize. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. Děkuji také za toto velmi detailní eh, informování. Jako prvního vyzývám zpravodaje pana Vidal Quadrase. Děkuji, pane předsedo. Při první výměně názorů v tomto výboru o návrhu tohoto zákona jsem velmi potěšen, že mohu říci, že reakce členů tohoto výboru byla pozitivní. Pozitivní tedy byla reakce na návrh komise. Komise předložila dobrý návrh, který však eh, také ještě se pokusíme zlepšit. Všeobecně však eh, odpovídá tento návrh nejenom přáním a obavám našeho parlamentu, a odpovídá ale také realitě problému. Pokud by se nám podařilo toto nařízení změnit a pak jej aplikovat v nějakém rozumném okamžiku, pak by Unie byla také schopná snížit svou citlivost a zranitelnost při zabezpečení dodávek zemního plynu. Především jsou zde návrhy takových opatření, která vítáme. Je zde povinnost mít regionální a evropské nouzové plány. Jsou zde kritéria pro aktivizaci jednotlivých poplachů. Dále jsou zde údaje pro jednotlivé sektory, opatření na zlepšení transparentnosti. Je zde metoda N-1 to znamená, že na základě toho je možné zabezpečení eh, udržet, i když důležitý zdroj eh, vypadne. Čili všechny tyto argumenty se nám zdají být dobré. A existují takové oblasti, ve kterých je však je možné leco zlepšit. Například my máme takové přání ne definovat zcela jasně to, kdy členské státy nechají nastartovat takové mechanismy eh, při nefungování trhu. To znamená, že tak, jak to v nařízení je uvedeno, se nedá ani vyloučit, že členský stát nevyužije všech možností trhu tedy, že nezablokuje trh, když ještě některé možnosti nebudou využity. Čili to bychom měli ještě vyloučit a vyřešit. Další možností je takzvaný fuel switch, tedy v rámci smluv Máme na jedné straně Fuel Switch jako dobrovolný akt a potom e, ještě také e, donucení k tomuto Fuel Switch, e, což vede k vyšším emisím a nemůžeme zase žádat, aby tyto náklady byly neseny jde-li o nouzovou situaci, kterou nezavinil. Takže musíme dát pozor na to, jak tyto další emise budou zaplaceny. To se nesmí smíchat. Eh, informace ohledně eh, změn jsou důležité. Jistě však některé státy budou zdrženlivé také v souvislosti s uzavíráním obchodních smluv. Takže ten text budeme muset ještě poněkud prohloubit. Komerční informace budou spadat pod určitou úroveň důvěrnosti. Takovéto doložky musí být zapracovány a koordinační skupina pro zemní plyn musí převzít silnější roli ve smyslu národních nouzových plánů. Také proto, jak bylo již právem podotknuto, Právě protože již eh, ukázala svou efektivitu v předcházejících eh, krizových eh, situací. Toto fórum je dobré místo pro zlepšení regionální spolupráce a my se domníváme, že základní role komise může být ještě propojena se silnější rolí eh, této koordinační skupiny. Co se týče definice velkých zákazníků, i to musíme ještě projednat eh, podle toho, jaký bude objem a počet těchto chráněných zákazníků podle toho také budou eh, vypadat eh, opatření a budou mít eh, větší či menší dopad. Takže musíme se podívat na celé rozpětí, na náklady, které mohou být dost vysoké. To znamená, že máme před sebou návrh nařízení, které se snaží extrémní situace předvídat a eh, také dopady eh, lidské, politické, ekonomické. I ty mohou být eh, velmi obšírné a ani ty lidské dimenze nesmíme opomenout. Poslední energetická krize vedla k tomu, že v některých členských státech to bylo lidsky skutečně dramatické. To nesmíme opomenout. naší práci to, na toto musíme stále myslet. Pane předsedo, právě proto mám takový dojem, že náš výbor podporuje návrh komise, tedy návrh na nařízení a nikoliv na směrnici, na základě právního základu spolurozhodování samozřejmě. Od té doby, co Směrnice začala platit, došlo k mnoha změnám, došlo k nejnovějšímu vývoji a odpovědnost, kterou neseme, nás však nutí k tomu, abychom šli ještě dál. A to je to, co toto nařízení přináší. A to je to, co také budeme podporovat. Děkuji. Děkuji srdečně. A nyní kolega Hřib. <clears throat> <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem říci, že e, s uspokojením vítám tento návrh e, Evropské komise ohledně, e, ohledně zajištění bezpečnosti plynových dodávek. Myslím, že to je krok velmi správným směrem a opírá se o skutečnosti z lednové krizi. Ale já bych chtěl na okraji poznamenat, že ta lednová krize eh, třeba v mé zemi nebyla zas tak citelná. Eh, měli jsme určité drobné výpadky, ale krize de facto začala tehdy, v případě Polska, když de facto ta velká lednová krize skončila. Proč? Protože v důsledku této krize jeden operátor Rus Energo prostě byl vyloučen z dodávek a on se vlastně staral o 15 dodávek do Polska. A to jsou jakési takové pozdější dopady krize, které je třeba také připomenout. Abychom tedy nebyli, nebyli přesvědčeni, že tato krize už je definitivně za námi. Eh, tak samozřejmě ty důsledky jsou negativní i pozitivní. Těm pozitivním patří to, že během dvou týdnů se podařilo technikům, inženýrům obrátit tok eh, plynu eh, směrem z Česka na Slovensko, ale také v jiných směrech se nám podařilo zachovat velmi solidárně. Ale kromě toho to také ukazuje na to, že existuje určité velké nedostatky v procedurální oblasti i v oblasti infrastruktury. To jsou mezery, které je třeba eh, zaplnit a odtud tedy eh, to je ten důvod, proč tak pozitivně hodnotím návrh komise. Chtěl bych také ještě dodat, že návrh politické energetiky, eh, tedy energetické politiky a solidarity je už dávno patří k postulátům v mé zemi a proto je pro mě takovým uspokojením, že se k tomu přistupuje. Chtěl bych se zeptat na tři otázky, které podle mě jsou docela důležité a v té první části to možná trošku zaznělo, ačkoliv v jiném kontextu. Eh, myslím, že je třeba to dovyjasnit. Tak zaprvé je to ten standard N-1. Eh, tady se předpokládá její investice do infrastruktury, tak aby ta infrastruktura do tří let od začátku eh, platnosti, případně dva roky od tedy selhání stávající infrastruktury. No, Eh, případ eh, Slovenska ukazuje, že se to možná dá udělat i rychleji než za dva roky, ale <clears throat> pokud se týče těch nových investic, tak otázka je, zda to plánování, za proplánování bude dostatečné, dostatečná tato doba, poněvadž je třeba změnit územní plány a tak dále. Za druhé, chtěl bych se zeptat na to, že v tom článku 10 tam se hovoří o mimořádném stavu nebo výjimečném stavu a tam se tedy říká, že eh, žádný orgán nemůže sahat k opatřením, která by omezovala fungování vnitřního tr- společného trhu. A také se tam hovoří, kdy může vstoupit do eh, hry eh, společenství. Eh, a říká se, že to může nastat, kdy více než jedna členská země má problémy. A já se ptám, co tedy nastane, když skutečně eh, jenom eh, jedna země je v potížích a tam potom nebude možné, když to tedy vezmu úplně doslova, nebude možné, aby společenství začalo fungovat? Nebo jak prostě se to má interpretovat v takovéto situaci? No a možná poslední otázka které bych se chtěl dotknout, to jsou svým způsobem obavy související s tím, že eh, národní operátoři budou muset také dávat k dispozici určité informace eh, a mohlo by se to dotknout taky jejich obchodního tajemství. Třeba také se to týká ceny a podobně. Čili eh, de facto jsou to informace, které by se mohly dotknout obchodního tajemství, což vlastně by potom zasahovalo do konkurence, konkurenceschopnosti a tak dále. Čili eh, to by mohlo nastat, kdyby se to vykládalo skutečně doslova, tento předpis. Děkuji vám. Dank, kolega Svoboda. Děkuji vám a nyní kolega Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já jako stínový zpravodaj bych chtěl udělat několik obecných poznámek. Myslím si, že tento návrh nařízení musíme vidět v souvislosti s ostatními elementy e, zabezpečení dodávek. To jsou například také pokusy vyjednat dobrou dohodu s Ruskem a také s Ukrajinou, ale zde pravděpodobně se neočekává ratifikace energetické charty. Rusko také již řeklo, že k tomu není ochotno, ale chce jinou formu spolupráce. Takže tyto záležitosti také souvisí s tímto nařízením. Za druhé, jestliže takovouto úpravu budeme mít, pak si myslím, že nebudou tak velké výpadky, protože nikdo k tomu pak nebude mít chuť některou zemi odstavit od dodávek, tedy z nějšku, pokud bude vědět, že mu post mohou jiné členské země. E, potom se také ptám, zdali je přesně definováno, co to znamená N-1. O tom se musíme ještě konkrétně vyjádřit. Potom je tady také role e, soukromých podniků. To se také musí jasně definovat experti, kteří se zabývali směrnicí o plynu, tak věděli, že v této směrnici je vždy daleko větší politická komponenta než například v rámci směrnice o ropě. A proto také musíme nyní zde také hovořit se soukromými subjekty a zeptat se, kde vidí největší problémy, kde by mohly vzniknout. A potom je tady také otázka zveřejnění kontaktů a zde je většinou proti tomuto největší odpor. Já si dovedu představit, že také komise musí znát určitou strukturu kontraktů, ale musí se to dělat velice citlivě, aby toto nebylo přímo zamítnuto. V zásadě chci říci, že tak, jak je toto nařízení navrženo, je toto nařízení navrženo velice rozumně a vyváženě a také pan Vidal Quadras je zkušený zpravodaj a proto můžeme očekávat rychlou reakci parlamentu. Děkuji vám, pane kolego Svobodo. Pan kolega Enčiu. Stimate domnule președinte, stimați deputați. Vážený pane předsedo, na nařízení, o kterém dnes hovoříme, obsahuje celou řadu pák na zvládnutí krize. Ale v této souvislosti je také důležité, aby dobře fungovala spolupráce mezi regulátory a také mezi poro, provozovateli plynovodu. Proto je třeba také zahájit spolupráci při plánování jednotlivých zásobovacích tras. Je třeba také určitá ustanovení dokumentů specifikovat. Především je třeba zde přesně definovat, jak má vypadat výměna informací mezi regionálními orgány a komisí, tak jak je to zakotveno v článku 12. Komise musí být vždy řádně informována a to z toho důvodu, protože musíme znát vždy celou škálu Eh, krize a proto musíme mít dobré informační systémy, tak aby výměna informací neprobíhala byrokraticky. V krizových situacích musíme především být schopni jednat, jinak dojde k finančním ztrátám. Děkuji a kolega Delangelo. Angelis. Grazie, Ano, děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že nařízení, které zde bylo představeno, je skutečně krokem ku předu. Je zde však eh, celá řada bodů, které naznačují správný směr. Je to pokrok eh, ve srovnání s krizí v lednu, ale domnívám se, že si musíme také jasně uvědomit to, že tato krize se může projevit kdykoliv eh, opětně a Evropa právě proto každopádně musí být připravena na takovouto situaci. Co se týče tohoto tématu, je to téma velmi důležité a chci říct ještě jednou, že od toho zás závisí také dodávky eh, dalších eh, eh, médií do průmyslu, do domácností. Musí nám být však jasno, že v případě velkých společností zemní plyn hrají geopolitické role veliký význam. Nabucco, Nord Stream, South Stream, to jsou eh, také plánované projekty a jak to mám popsat? Jsou to projekty, které by měly zemní plyn mm, vést a dodávat do celé řady evropských zemí. A přitom eh, jsou symbolem geopolitické eh, rovnováhy jde právě také o nezávislost třetích států. Právě proto to říkám. U fosilních paliv je právě zemní plyn eh, tím palivem, který způsobuje co nejméně CO2 emisí. A chceme-li mít evropské hospodářství, které se opírá o čisté energie, pak je zemní plyn velmi významný. Otazník, který však ještě cítím a také obava, je následující a je to spíš eh, obecná otázka, kterou kladu. Jde o zabezpečení dodávek zemního plynu do Evropy. Zde je, jsou nezbytné velké investice do infrastruktury a do bezpečné infrastruktury. Pokud tyto investice nebudou uskutečněny, pak eh, je eh, Evropa ohrožená tom smyslu, že závislost Evropy bude stále větší závislost na jiné zemi, na Rusku, to je zcela jasné, na Buko eh, bylo velkou šancí pro Evropu a domnívám se, že i nejnovější smlouva s Tureckem a Ruskem a Itálií toto prokázala. Evropa možná však závisí i nadále na jednom subjektu a měli bychom o tom přemýšlet do budoucnosti. Domnívám se, že o této otázce bychom měli jednou diskutovat a především se snažit zahájit určitou iniciativu která by zabránila tomu, že by se opět všechno dělalo znovu. Dám, zdá se mi, že návrhy nařízení eh, jsou vítány. Je to onen krok kupředu, který potřebujeme a který umožní reagovat na nouzovou situaci. Ty návrhy jsou tedy dobré. Musíme však dávat pozor, aby energetický osud Evropy nezávisel na jedné zemi. A co se týče této otázky, není pochyb o tom, že důvěra důvěra, solidarita, spolupráce jsou důležitými body. Děkuji. Děkuji. Kolega Balsitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisija. Děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci komise, chtěl bych říci, že tento navržený dokument je velice vyvážený. Jsem rád, že se tady také zmiňují energetické ostrůvky. To jsou země, které dnes bojují s velkými energetickými problémy a jsou také, tak říkajíc, politicky závislí na jednom energetickém dodavateli. Jakékoliv všechny energetické zdroje jsou vzájemně vzájemně provázány a všechno také závisí na ceně. Dnes hovoříme o plynu, ale plyn je těsně propojen s elektřinou. Dnes rozhodla ruská vláda, že vybuduje jadernou elektrá, elektránu v blízkosti Kaliningradu. Já bych se vás chtěl zeptat, zdali komise o tomto rozhodnutí Ruska věděla a do jaké míry to bude mít dopad na příslušnou oblast. Možná, že takto vytvoříme další energetický stroj, který dále posílí další závislost na tomto energetickém zdroji. Děkuji. Děkuji vám kolega Karins. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir komisijas pārstāvim jautājums. Pane předsedo, já mám na komisi otázku a jedná se o energetické ostrůvky, tak jak o nich hovořil kolega. Lotyšsko má dobré energetické dodávky a vlastně události z ledna se nás prakticky nedotkly. My máme podzemní zásobníky, kde e, skladujeme dvouleté rezervy a tato rezerva není k dispozici pouze také sousedním státům Estonsku a Litvě, ale také také eh, Petrohrad někdy získává, dostává plyn od nás a postupuje ho dál. To znamená, že můžeme říci, že jsme ve velice dobré situaci. Ale když o tom přemýšlíme dále, tak celá plynová infrastruktura buď to náleží, patří i Gazpromu, nebo Gazpromu má trvalé právo tuto infrastrukturu využívat. Já vím, že tam, kde existují již vedení, tam je obrácený tok velice důležitý, to ukázaly události v lednu, ale je třeba také vybudovat nové průřezové příčné vztahy a potrubí. To se týká baltských zemí a také Finska. My jsme plně závislí pouze na jednom dodavateli, protože lednové problémy byly politickým rozhodnutím a to se nás také může u nás stát. A proto se chci zeptat, do jaké míry o tom již komise přemýšlela. A nyní kol, paní kolegyně Kolarská. Já rovněž přijímuji s ogromným zadovolením. Já také eh, s velkým uspokojením přijímám tento dokument a mám takovou myšlenku. My hovoříme o krizových situacích a o reakcích na průběh krizi. V článku 5 bod 4 hovoříme o eh, prevenčních akčních plánech, které by měly eh, aktualizovat každé, každých několik let. Jestliže Eh, hovoříme o krize, pak by se tedy revize měla eh, konat každý rok a eh, aktualizace možná dva roky nebo takto, ale prostě není možné, aby ten, ta revize byla teprve co dva roky. To je jedna myšlenka. A teď ještě k tomu, co tady zaznělo před chvíli Španělský kolega řekl, že situace ve Španělsku je zjevně úplně jiná než na východě Unie a to je třeba vzít v úvahu. Ale já chci říci, že evropská solidarita spočívá v tom, že prostě jeden za všechny a všichni za jednoho. Eh, že prostě nemůžeme to brát až tak elastičně, elasticky, že prostě nás se to netýká, no tak co. Já myslím, že bychom ještě měli dále pracovat na tomto dokumentu a jak řekl kolega, jsou to otázky do značné míry rovněž politického charakteru. Politické. A proto je tento prvek solidarity tak zásadní. Samozřejmě, že některé země mohou být v lepší situaci než jiné. Děkuji vám. Ah, Děkuji paní kolegyně Nibler. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel přišla o něco později, takže jsem neviděla celou tu prezentaci, ale eh, ne, nemohu říct také, co tady řekli už eh, lidé přede mnou, takže prosím, omluvím se. Mám eh, jednu otázku a mm, dva komentáře. Různé struktury plynárenství a energetických trhů členských zemí, to je jasná věc, to víme, také geografie a geologie je různá a já si myslím, že tedy efektivní prevence krize může být eh, pouze tehdy účinná, pokud máme společné standardy, ale každá členská země si může zvolit své vlastní prostředky. Flexibilita by měla zůstat zachována a ptám se tady komise, proč jste v tomto návrhu se rozhodli pro eh, nařízení a ne pro směrnici. Eh, já vím, že nařízení se snáze prosazuje, ale pokud chceme větší flexibilitu, pak by byla možná hodnější směrnice, takže jestli by tady nebylo lepší ještě jednou zvážit, jestli nepřejít na formu směrnice. Eh, jedna poznámka, můj druhý bod. Ještě jednou eh, k tomu konfliktu v lednu. Tady bych chtěla říci, že začátek roku nám ukázal, že pokud podniky spolupracují a mají mezi sebou užší spolupráci, pak eh, řešení možná není lehké, ale řešení je každopádně možné. Eh, při řešení krizi samozřejmě eh, na, v první linii jsou ty podniky, a je tam také určitá zodpovědnost. Čili já si myslím, že ta zodpovědnost za řešení by měla být primárně na straně podniků, na národní i evropské úrovni a potom různě odstupňovaná míra zodpovědnosti by měla být potom na dalších úrovních. A to se týká eh, jak tedy eh, plinárenské společnosti, tak eh, národní orgány, tak i spotřebitele plynu a tak dále, čili um, průmyslové podniky. Čili každý by měl mít svou míru zodpovědnosti. A já jsem se právě dozvěděla, a pan generální ředitel to řekl, že Eh, také eh, členské země tady mají určitou zodpovědnost, to znamená, aby, že eh, tady stanovena jakási minimální míra prevence, kterou by měl členský stát zajistit. A samozřejmě, že obrácená strana je to, že to, že jsou zodpovědné podniky, tak samozřejmě i členské země musí mít své povinnosti. Děkuji. Zazněla řada otázek a teď bych prosil komisi, aby nám odpověděla ano, ještě trochu času určitě na to máme, pane Víte. Já začnu velmi rád a mm, po, mm, co nebudu vědět, to přenechám kolegovi. Takže především chci poděkovat všem eh, poslancům za velice pozitivní přijetí v této první debatě. Já se velice těším na konkrétní debaty, které budou probíhat v příštích týdnech a měsících, kde budeme zkoumat možnosti pokračování v legislativním procesu. Já jsem si jistý, že Andris Balks se k tomu staví stejně. Pane Vidale Kvadrasi, jste řekl zcela jasně, že se budeme muset podrobněji eh, zabývat definicí nouzové situace v článku 9.6. Eh, takováto krizová situace se definuje přesně velmi těžko. My jsme se pokusili článku 9.6, ale možná, že se k tomu ještě budeme muset vrátit. Eh, pak je tady takové, taková obtížná věc. Pokud je povinnost mít možnost přechodu na jiné palivo, tak eh, žádáme někdy, aby se přecházelo na palivo, které je méně příznivé, pokud se týče emisí. A je třeba eh, říci, že eh, to je podobná debata v oblasti eh, vypínání atomových elektráren, čili ta, eh, ta, ta otázka se nám vrací eh, z více stran. Pokud se týče výměny informací, a to zmínilo několik poslanců, samozřejmě, že existují také informace, které jsou obchodně citlivé, informace, které přesto potřebujeme, a Eh, to se řeší v článku 12.3. My zde zavádíme ustanovení, eh, které se týká důvěrného zacházení se získávanými informacemi, něco podobného článku 13. Eh, pokud byste si přáli, my bychom možná mohli prohloubit možnosti nebo prostě varianty takové, abychom eh, získávali pouze ty informace, které potřebujeme a možná, eh, kdybychom ty informace měli v agregovaném stavu, eh, byly by méně citlivé. Pokud jde o definici chráněného zákazníka, My jsme zvolili způsob, eh, tedy ten, že eh, de facto se zaměřujeme na domácnosti a necháváme na členských zemí, jestli do této kategorie chtěli přidat nějaké další kategorie, jako třeba malé střední podniky a podobně. Nicméně je třeba říci, že chráněný eh, zákazník, ten se vlastně objevuje pouze v souvislosti s eh, standardy pro dodávky, nikoli eh, standardy N-1, které se týkají infrastruktury. My máme tady jiné standardy, které se týkají také podniků a firem. Čili možná to je takový, taková první poznámka k této problematice. Potěšili mě komentáře a otázky poslanců, kteří, eh, abych tak řekl, obsahovaly dimenze, které přesahovaly dosah tohoto nařízení. Zmínilo to několik kolegů. Zazněla zde otázka, jaká je situace eh, v některých zemích, zejména v Pobaltí. Eh, já musím říct, že tady eh, zatím práce probíhají na budování společného pobaltského trhu a to se týká jak elektroenergetiky, tak eh, otázka propojení plynových sítí. A my se konkrétně zabýváme eh, situací, kde by se v Pobaltí mohla třeba uplatnit, mohl přemít LNG, abychom to zase eh, jaksi příliš eh, neprohnali, podařilo, nepřehnali. Eh, mělo by to být v podstatě vyvážené, tak jak se nám třeba podařilo elektricky propojit po Baltii se Švédskem. Bude společný přístup k alternativám, budou přeskoumávány možnosti plynovodného propojení mezi Litvou a Polskem, to znamená jako by to mělo mít kapacitu, nebo jaké typy propojení by mohlo existovat mezi Finskem a Estonskem a e, podobně to bude otázka zásobníků, to bude trošku komerčnější otázka, čili e, tady se skutečně hodně bere v úvahu regionální kontext a to platí i o tomto nařízení. A my přijímáme konkrétní opatření, pokud se týče návrhu eh, činnosti pro Pobaltí a tedy jaksi plánu pro Pobaltí. Dále k otázce, zda N-1, tento standard pro nové operátory, jestli Eh, tedy eh, je ten jaksi právný eh, čas mm, ho tady uplatňovat. My toto přeskoumáme. Pokud se týče krizové situace společenství, to je podle článku 10, tady se rozlišuje mezi jedním a více než jedním státem. Pokud se to týká jedné členské země, pak můžeme vyhlásit eh, krizovou situaci společenství. Pokud je to více než jedna země, pak musíme. Může se stát, že pokud v některé členské zemi eh, dojde jenom k nějakému lokálnímu přerušení eh, infrastruktury, pak si s tím ta země klidně může poradit sama v některých případech a nemusí být nutné, aby zasahovalo celé společenství pan Svoboda. Myslím, že na většinu vašich otázek už jsem odpověděl. Souhlasím s vámi v tom, že eh, toto nařízení jako takové určitě samo nevyřeší otázku plynové bezpečnosti. Tady eh, je ještě řada dalších eh, prvků. Nicméně, když se podíváte na definici N-1 v příloze, eh, musím tedy s hanbou přiznat, že je to tak složité, že ani já tomu nerozumím. Čili eh, ono by se to dalo ještě upřesnit. Eh, pokud se týče poskytování informací, tak já myslím, že to je skoro už jako matematický vzorec. Jenšum je zřejmé, že musíme zajistit to, aby informace podle článku 12, které komise bude sbírat nebo sbírá, aby byly adekvátní, dostatečné a my musíme zajistit důvěrné zacházení s těmito informacemi. Pan De Angelis, vy mě v podstatě provokujete, popichujete, abych tady začal, abych tady spustil obecnou debatu o energetické politice že vy hovoříte o energetickém mixu. Čili ano, je třeba, abychom diversifikovali zdroje, jak tedy dopravní cesty, tak eh, je třeba k tomu přistupovat celkově, pokud se týče energetického mixu. To je věc, která eh, se možná bude řešit také podle tohoto právě diskutovaného nařízení. Já bych řekl, že jsem víceméně odpověděl na všechny dotazy. Paní Koraská Polenská, to, co, říkala, to, co jste říkala, pokud se týče eh, četnosti přeskumovačních plánů co dva roky, já myslím, že pokud nastane krize, tak určitě bychom neměli čekat, až uplynou dva roky. A paní Nibler, já se domnívám, že jsme se tady už dnes během debaty pokusili dát celá jasně najevo, že my jsme pro uh, nařízení, které se bude v prvé řadě opírat o činnosti podniků. A já si myslím, že i nařízení, které by eh, přímo tedy nařizovalo přijetí určitých zákonů, že toto je v pořádku, pokud se týče principu subsidiarity, čili to jsme se vlastně pokusili u e, směrnice my jsme vlastně v té zprávě e, jak si už vylíčili, že v případě směrnice by e, ten proces realizace by byl velice komplikovaný, dlouhý. Takže proto je, se kloníme k nařízení a v rámci subsidiarity také zohledňujeme to, že každý stát je v specifické situaci, proto tedy nechceme obecně předepisovat eh, výši zásob, strategických zásob, ale eh, jsme prostě zastánci toho obecného principu N-1 a prevence krizí. A to znamená, že eh, se nejdříve tedy jedná na těch nižších úrovních a teprve poté, když se to tam nepodaří vyřešit, Eh, tak nastupuje úroveň unijní a já myslím, že tím jsme vyřešili kvadraturu kruhu. Děkuji. Děkuji vám srdečně za velké množství informací, také děkuji vám za vaši přemýšlivost a nejvíce se mi líbilo, že generální ředitel řekl, že komise nerozumí svým vlastním textům. No, to bylo ode mě trošku vošklivé, ale vy, tady se jednalo jenom o jeden jediný vzoreček. Dobrá, to vám promenu, ale moc se mi to líbilo. Tak jsme také ukončili dnešní program, sejdeme se zítra a budeme pokračovat v naší práci. Děkuji vám a vůbec nám neškodí, že jsme skončili o chvilku dřív, aspoň si užijeme večer. Přeji vám hezký večer, nashledanou.